Good morning, Dobrý den, vážení kolegové. Můžeme zahájit bod 8 na pořadu jednání. Přeskum aktů v přenesené pravomoci a prováděcích opatření. Dnes se opět zaměříme na IAFMD a IFMD PAS pro alternativní investiční fondy a jejich řízení. Předchozí eh, přeskumový slot v říjnu loňského roku, tam jsme eh, diskutovali nové návrhy AIF z 18. července 2016. Tehdy AIFM bylo omezeno. Eh, v podstatě to bylo tehdy omezeno na USA, Jersey, Singapur a dalších, vybraných celkem šest států. To znamenalo, že jsme mohli čerpat pouze z omezenějšího objemu zkušeností a proto jsme eh, žádali, aby ESMA připravila dodatečné důkazy, abychom mohli eh, dohodnotit eh, zbylé země a přidat další. V červenci 2016 ESMA dodala dodatečné hodnocení, které obsahuje již 12 zemí a je to hodnoceno zemi od země. Teď nás zajímají podrobnosti o aktualizovaném hodnocení ESMA a názory komise komise. Podle článku 67 a IFMD by komise měla přijmout akt přenesené pravomoci do tří měsíců od pozitivního hodnocení ESMA. Proto vítám eh, Stevena Mayora, předsedu ESMY, a kolegy z DG FISMA a dávám vám slovo na stručný úvod. Prosím, Steven Major. Eh, děkuji mnohokrát, Alberto, za úvod, vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové. Je mi velkou eh, ctí, že jsem byl pozván předsedou výboru ECON, abych eh, mluvil o práci ESMA v rámci toho AIFMD a tohoto pasu. Budeme diskutovat na to, zda ten pas máme rozšířit na země mimo EU. Rovněž vám poskytnu určité podrobnosti o dalších krocích, ale než ehm, se podíváme na detailní aspekty tohoto doporučení, dovolte mi stručně připomenout kontext, v rámci kterého jsme pracovali. Od doby, kdy, byl, kdy bylo dosaženo politické dohody na AIFMD v roce 2010, jsme řešili poradenství ve věci zda rozšířit tento pas na země mimo EU jako eh, hlavní prioritu a snažili jsme se začít na tom pracovat co nejdříve. Je důležité připomenout si, že jsme eh, se rozhodli řešit eh, země mimo EU individuálně, ne jako velký blok. A to proto, že jsme měli pocit, že to je jediný způsob, jak řádně hodnotit jednotlivá kritéria stanovená v AIFMD. Konkrétně eh, jsme považovali za velice důležité rozlišovat eh, jednotlivé lišící se situace neevropských eh, zemí ve věci takových faktorů, jak, faktorů jako například poptávka po tomto pasu, přístup na trhy těchto zemí pro fondy EU a jejich správce a tak dále. Potom rozhodnutí řešit jednotlivé státy individuálně jsme pak vyvinuli komplexní hodnotící metodologii, kde jsme se dívali na základní kritéria AIFMD, zejména za prvé ochrana investorů, za druhé narušování trhu, za třetí hospodářská soutěž, za čtvrté monitorování systematických rizik. Směrnice jako taková stanovuje, že pokud ESMA je názoru, že nejsou žádné výraznější překážky v souvislosti s těmito čtyřmi faktory, tak by ESMA měla vydat pozitivní stanovisko. Je důležité zmínit, že ESMA pouze hodnotí tyto jurisdikce z regulatorního a dohledového eh, úhlu pohledu. Ve svém stanovisku konstatujeme, že ostatní otázky, jako třeba fiskální otázky nebo pravidla proti praní špinavých peněz, mohou být relevantní eh, rozhodnutí, zda ten pas rozšíříme, ale my sami sebe nepovažujeme za náležitou instituci, která by toto měla hodnotit. To tedy vedlo k publikaci prvního stanoviska v červenci 2015. V tomto stanovisku Hodnotíme šest zemí mimo EU, Guernsey, Hongkong, Jersey, Švýcarsko, Singapur a Spojené státy americké. Buďte laskavě sticha. Nutno říct, že ideální způsob, jak vybírat eh, země mimo EU, neexistuje, ale my jsme vybírali země podle celé řady faktorů, včetně například objemu aktivity, které již jsou prováděny ehm, subjekty z těchto zemí podle národních eh, režimů. Řešíme stávající know-how a zkušenosti a snahy účastnit se hodnotícího procesu. Toto první stanovisko bylo pozitivní co do rozšíření toho pasu na Guernsey a Jersey. Švýcarsko bylo rovněž hodnoceno pozitivně, pokud by proběhly určité legislativní změny, co se týká e, vynucovacích pravomocí národního regulátora. Definitivního stanoviska k těm zbylým třem jurisdikcím jsme nedosáhli. Rovněž jsme zdůraznili, že instituce EU mohou odložit rozhodnutí e, o spuštění příslušných legislativních procedur až do doby, kdy ESMA vydá pozitivní stanovisko k většímu počtu zemí mimo EU. To by umožnilo zohlednit další faktory, jako například potenciální dopad na trh, e, rozšíře, e, rozšíření tohoto pasu. V prosinci 2015 jsme obdrželi dopis od Evropské komise, kde jsme žádáni, abychom přeskoumali dvě další témata, tedy účinnost vynucování pravidel v jurisdikcích mimo EU a předběžné hodnocení očekávaného přítoku fondů do EU z relevantních jurisdikcí mimo EU v případě, že by pas IFMD byl rozšířen na dané jurisdikce. Ten dopis rovněž zahrnoval seznam šesti dalších jurisdikcí mimo EU, které jsme měli hodnotit. V důsledku toho jsme vydala druhé stanovisko rozšíření pasu IFMD eh, 18. července letošního roku tomto druhém stanovisku hodnotíme 12 mimo evropských zemí a zohledňujeme dodatečné požadavky, které jsme obdrželi od Evropské komise. To druhé stanovisko bylo pozitivní co do rozšíření pasu na Kanadu, Guernsey, Hongkong, Japonsko, Jersey, Singapur a Švýcarsko. Ovšem ESMA také konstatuje, že Hongkong a Singapur mají režimy, které usnadňují přístup USIC pouze z některých členských států, co do maloobchodních investic na jejich eh, teritorii. Co se týká Austrálie, ESMA konstatuje, že neexistují žádné výraznější překážky eh, aplikace pasu IFMD za předpokladu, že ehm, Australian Securities and Investment Commission rozšíří na všechny členské státy EU takzvaný Class Order Relief, což mají k dispozici některé členské státy. Týká se to určitých požadavků na to, co se musí splnit vzhledem k australskému regulačnímu rámci. Co se týká Spojených států amerických a souvisejících kritérií, ESMA konstatuje, že neexistují vážnější překážky pro fondy, které cílí na správce fondu a které nejsou veřejně obchodovatelné. Nicméně ESMA je toho názoru, že v případě fondů, které prodávají manažeři profesionálním investorům, což zahrnuje i určitou veřejnou nabídku, Potenciální rozšíření pasu IFMD na USA riskuje, že se vytvoří nerovné podmínky mezi EU a e, mezi evropskými a neevropskými e, státy. Tržní podmínky podle pasu IFMD by byly jiné a e, potenciálně méně náročné než podmínky přístup na trh pro evropské fondy v USA, které jsou prodávány správci fondu a zahrnují veřejnou nabídku. ESMA navrhuje proto, aby instituce EU zvažily nějaké možnosti, jak se těmto rizikům vyhnout. Co se týká Bermud a Kajmanských ostrovů, ESMA nemohla poskytnout eh, definitivní stanovisko, co se týká kritérií na ochranu investorů a efektivitu a vynucování pravidel, protože obě tyto země eh, aktuálně implementují nové regulační režimy a toto stanovisko bude muset zhodnotit výsledná pravidla, která pak vstoupí v platnost. Co se týká Isle of Man, Zjistili jsme, že tam chybí režim jako IFMD, čímž pádem je velice složité zhodnotit, zda jsou splněna kritéria ochrany investoru. Do budoucna vnímáme tři klíčové oblasti, kde bude ESMA dále pracovat krátkodobě za to. Za prvé, budeme pokračovat v hodnocení Bermud a Kajmanských ostrovů, abychom dosáhli eh, definitivního řešení eh, a definitivního rozhodnutí, zda rozšířit pas na tyto země. Za druhé, začneme hodnotit třetí skupinu zemí mimo EU, Eh, jakmile budeme mít jasnější další kroky, které plánují kolegislátoři. Za třetí, zaměříme se na vytvoření extenzivního rámce, který předpokládají kolegislátoři v případě pasu a v případě jeho rozšíření na jednu nebo více zemí mimo EU. Tento poslední prvek zahrnuje také přípravy na výraznější roli ESMA eh, co do fungování tohoto pasového systému a posílenou dohledovou spolupráci, která bude zásadní pro úspěch tohoto režimu. Jsem přesvědčen, že předpoklady pro splnění těchto úkolů máme dobré, protože stavíme na příspěvcích ESMA na otevření eh, trhu EU jurisdikci mimo EU. Doufám, že tento úvod vám byl nápomocný. Těším se na vaše názory k eh, našim stanoviskům pasu a IFMD. Děkuji. Děkuji vám, Stevene. nyní dávám slovo Svenu Gertnerovi z komise. Dobré ráno, děkuji pane předsedo a vážení poslanci za to, že jste mě sem dnes pozvali. Když jsme diskutovali o prvním doporučení ESMA v loňském roce, členové tohoto výboru zdůraznili e, důležitost úplného zhodnocení schopnosti vymáhání práva hodnocených zemí. Také jste zdůraznili potřebu vyhodnotit potenciální dopad e, tohoto pasu e, právě tak, jako aspekty zdanění a e, boje proti praní špinavých peněz. Vzhledem k těmto aspektům a k faktu, že pouze malý počet zemí byl dosud vyhodnocen, e, komise se rozhodla stanovit nový, novou lhůtu, do kdyby ESMA měla vyhotovit e, obecnější hodnocení většího množství zemí. Jak Steven řekl, k tomu došlo v červenci letošního roku, my jsme to dostali 19. a právě hodnotíme doporučení ESMA. Už teď můžeme říci, že podle našeho názoru současné hodnocení je obecně zlepšením, zejména v otázce eh, vymáhání eh, předpisu AIFMD ve třetích zemích. Zároveň ESMA čelí složitým metodologickým problémům. Je těžké hledat data a vyvinout správné metody hodnocení možných budoucích narušení trhu a narušení hospodářské soutěže. Otázky týkající se vymáhání, kterými se stále ještě zabýváme, neboli otázky, zda určitá třetí země může zajistit vymáhání a dohled nad správným uplatňováním a neobcházením pravidel AIFMD. Eh, mohou evropské orgány plně spoleh, se plně spolehnout na regulátory třetích zemí, že budou aplikovat pravidla a i FMD. Existují schválená memoranda porozumění o takovéto spolupráci a eh, byli by eh, regulátoři třetích zemí schopni se potýkat se, s problémy jako náhlý přítok financí do regionu a tak dále a stále by mohli ještě provozovat dohled. Eh, AIFMD explicitně žádá po třetích zemích, aby splňovali standardy eh, daňové úmluvy eh, OECD a zajistili efektivní výměnu informací o daňových záležitostech a pr- právě tak je tomu s politikami praní, boje proti praní špinavých peněz podle FATAF. Eh, kritéria narušování hospodářské soutěže eh, implikují eh, určité ohledy týkající se férové daňové soutěže. Toto nebylo součástí toho doporučení, nebylo to součástí úkolu ESMA a nyní to detailněji hodnotí samotná komise. Jak jistě víte, komise vyvíjí strategii boje proti vyhýbání se daním, která obsahuje mnoho legislativních iniciativ na posílení spolupráce uvnitř jednotného volného trhu, ale také s jurisdikcemi třetích zemí. E, komise proto nedávno e, předložila tabulku indikátorů scoreboard třetích zemí, což je první krok, který by měl vést k tomu, že Evropská unie příští rok přijme seznam nespolupracujících daňových jurisdikcí. Vzhledem k poměrně velkému počtu problémů, které jsem zmínil a které musíme analyzovat, ještě nejsme schopni dokončit eh, analýzu eh, dopadu AI, pasu AIFMD. Eh, udělení takovéhoto pasu není tradiční hodnocení ekvivalence, a e, my se k tomu stavíme obezřetně, neboť musíme nejprve plně zvážit e, implikace e, udělení takovéhoto pasu, místo abychom učinili ukvapené rozhodnutí. Poskytování informací o výsledku našeho hodnocení by bylo momentálně předčasné. Komise své hodnocení zakládá na širokém souboru kritérií stanovených na úrovni 1 a samozřejmě také na komentářích od vašeho výboru. Velice nás zajímají názory poslanců vašeho výboru na eh, témata, která jsem právě zmínil a děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Já sdílím váš obezřetný přístup. A nyní dávám slovo našim poslancům. Nejprve eh, naše zpravodajka Sirpa Pětikejnen. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji eh, zástupcům ESMA i komise za eh, poznámky na úvod. Domnívám se, že náš dosavadní přístup byl eh, pevný a solidní. a byl založen na principu předběžné opatrnosti, protože musíme ty podmínky pasu nastavit správně, aby pak nebyly problémy při následujících výměnách. V tomto kontextu bych chtěla položit tři otázky. Za prvé, komise hovořila o bodech toho hodnocení a o tom, že by bylo předčasné eh, předjímat ty odpovědi, ale já bych se nad tím přesto ráda zamyslela. Eh, do jaké míry se můžeme spolehnout na informace a na schopnosti eh, místních orgánů vymáhat předpisy a spolupracovat? Za druhé, O tom jsme tu už diskutovali, ale nebylo to součástí e, úkolu e, ESMA a jejich hodnocení a to jsou předpisy e, proti praní špinavých peněz a jejich implementace. A potom otázky zdanění, jejichž důležitost stále roste. S tím se pojí otázka, jak dlouho si myslíte, že bude trvat, než budete mít to úplné hodnocení těchto otázek? A další otázka. Co považujete za eh, dostatečnou úroveň eh, žadatelských třetích zemí, tak aby byly nastaveny rovné podmínky a aby se dalo posoudit, eh, zda pravidla pasu jsou uplatňována. Protože my už jsme o tom diskutovali. Takže máte na to nějaký názor. A potom Mohli byste nám dát nějaký obecný přehled o časovém eh, harmonogramu, kdy budeme schopni tyto pasy spustit? Jinak si myslím, že dosavadní práce byla dobrá a je lepší udělat to pořádně za dlouho, než to uspěchat nějakými individuálními rozhodnutími. Děkuji. Děkuji za SD Pervanš Beres. Eh, děkuji. Eh, Liza Ferrera je tak trochu v minulosti odpovědná za tohle téma. Já přebírám pochodeň v rámci naší frakce. Děkuji ESMA a také e, komisi. A tady se člověk pohybuje tak trochu e, jako na tenkém ledě tady v těch dvou prezentacích se opravdu objevily všechny ty potíže, se kterými se můžeme sejít při definování tohoto pasu eh, v oblasti legislativy. Je to velice eh, kritické. Eh, nekritizováno, kritizováno, ale je to zásadní a eh, my jsme tady hodně pod drobno eh, hledem, co se týče stanovení pravidel pro ty nejkreativnější účastníky na trhu. Chci poděkovat panu Majerovi za to, že zmínil otázku fiskality a boje proti praní špinavých peněz. To komise také převzala pro nás eh, v této oblasti se jedná o zcela zásadní eh, prvek eh, při finálním řešení, zdali, asi, zdali pas ano či ne. A myslím si, že ať už je hodnocení ESMI jakékoliv, nic nemůže být eh, rozhodnuto, dokud nebudeme mít od komise eh, skutečně efektivní eh, zhodnocení v oblasti fiskality a praní špinavých peněz ve smyslu toho, zdali se dá vyvarovat problémům. ESMA říká, že ohledně Bermud a Kajmanských ostrovů zůstávají, problém, zůstávají problémy, protože oni nehodnotí tyto dvě e, oblasti, e, praní špinavých peněz a e, fiskalitu, takže možná bychom se mohli zeptat komise, kde tady jsou nějaké možné rezervy a máme určité obavy ohledně přiměřenosti těch dozorových orgánů, protože to tam nějak z našeho pohledu chybí. Řekli jste, že členské státy k tomu přistupují Eh, tak trochu nejednotně, že tady je nejednotné zacházení ohledně eh, třeba přístupu na trhy v Hongkongu, eh, takže tady bych uvítala více upřesnění. A mám dva dotazy. Za prvé, co se týče dopadu tohoto pasu na evropský trh jako takový, jak postupuje hodnocení pro ty země, kde už tedy doporučujete ten pas a má poslední otázka, a s tím jsem možná mohla začít. Jak chcete pokračovat v této věci e, při zdůrazňování e, zároveň e, E, toho, že v březnu můžou Britové spustit článek 50, jak se to dá sladit, e, e, protože Guernsey a Jersey jsou dvě oblasti, kde zatím pasy nepředstavují problém, ale tady se dostáváme do nové dynamiky se eventuálně spuštěním článku 50 a to nemůžeme přehlížet. Předseda, děkuji. Kolega Kamal. Možná Eh, že tedy nejprve bych měl poděkovat eh, ESMA a komise eh, my jsme v minulých letech eh, hovořili ve prospěch dalších stanovisek eh, ohledně eh, tohoto pasu a zpomalení implementace a transpozice v některých členských státech toto mm, trochu stížilo. Přistupujeme k tomu, že je třeba podpořit ten přístup od jedné zemi k druhé a také dělat rozdíl mezi jednotlivé, jednotlivými situacemi a také nezapomínat na regulační rámec ve třetích státech. Podporujeme e, také otázku článku 67. ESMA musí nejprve eh, přijít s pozitivním eh, pohledem na řadu eh, celých, třetích zemí. Kritéria pro třetí zemi jsou, země jsou velmi dobře stanoveny v nařízení, jsou výsledkem extenzivní rozpravy, řadu měsíců trvající rozpravy v tomto parlamentu a reflektují potřebu, kterou cítí tento parlament, tak, aby třetí země měly takové režimy, které minimalizují rizika finančních systémů a samozřejmě spolupráce mezi jednotlivými příslušnými orgány e, je zásadní, tak aby se snížila možnost rizik vyplývajících z, třetích, e, z režimu třetích zemí. EKR se domnívá, že skutečně ten e, pohled e, po jednotlivých státech je zásadní a že také potřebujeme flexibilní přístup. Chci se zeptat ESMI, jaká je proveditelnost v praxi e, toho, co navrhuje. A rovněž se chci zeptat, jakou vidí budoucnost těch národních režimů do budoucna Myslíme si, že zatím se v, tomto, eh, v této oblasti eh, dá hovořit o rozumném eh, postupu a chtěl bych poděkovat, poprosit komisi, aby postupovala ve své činnosti rychle. Děkuji vám. Pan Lívpěrník, paní Lívpěrník, prosím. Děkuji, dobré ráno. Mám čtyři dotazy. Jaké jsou další kroky, které komise uvažuje realizovat na základě pozitivního eh, doporučení eh, od ESMY ohledně eh, pasu pro omezený počet třetích, ve třetích státech? Budou tady tedy aktiv eh, předesené pravomoci eh, pro pasy eh, v omezené množství pro nečlenské státy Unie. Předpokládá komise, že by rozšířila ten seznam ještě po, po, na základě pozitivního hodnocení ESMY ještě předtím, než učiní další kroky. A co důležité cíle například generovaný růst a investiční možnosti pro evropské investice eh, s nízkými úrokovými e, sazbami. E, v svém dopise z prosince lidského roku e, hovořila komise o tom, že je třeba tyto režimy dát do souladu s situací na vnitřním trhu a zjišťovat, jaký bude jejich dopad. Jaké jsou závěry? Jak to tedy ESMA dále vidí s využíváním alternativních fondů v kontextu režimů pro třetí země. Jak komise eh, vidí poskytování pasů eh, třetích státech eh, pro, v souladu s Brexitem. Dá se předpokládat podle prohlášení premiérky Spojeného království, že Spojené království opustí vnitřní trh a jak to tedy bude s pasem pro třetí státy v případě Spojeného království. E, bude e, komise automaticky poskytovat tento pas e, na základě skutečnosti, že již vlastně splňuje země pravidla AIFMD. Jaký bude skutečný přístup a jak to vypadá s poskytováním těch pasů třetí země, jak zajistíme, aby země, které budou mít přístup k unijnímu pasu na základě pravidel ekvivalent konference, eh, budou, zda budou dodržovat eh, všechny podmínky do budoucna, jak ten postup bude vypadat a jak ho budeme kontrolovat. Předseda, děkuji. Je tady někdo z GUE, kdo by si chtěl vzít slovo? Takže zelení teď. Stan Gigold. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že tato diskuze skutečně přichází ve vhodnou chvíli, protože příliš dlouho náš výbor skutečně nepracoval na e, této otázce pasu a ekvivalence v nějakých e, podro... nějakým podrobným způsobem. My jsme se hodně zabývali tou legislativou a teď nadešel čas se zabývat implementací. Tady vidím dvě hlavní velká témata, proč ekvivalence a pasy se stávají politickým tématem. Za za prvé máme mnohem eh, silněji definované cíle, co se týče eh, zdaňování, eh, daňové politiky a praní špinavých peněz a můžeme tyto dvě témata, tato dvě témata využít, abychom tlačili věci výzku předu a nechovali se naivně. Takže si myslím, že je důležité, aby komise přišla s jasnou strategií, jak chceme využívat pravidla ekvivalence a poskytování pasu, aby abychom eh, dosáhli svých cílů v boji proti finančním zločinům. A pak je tady otázka Brexitu. Pokud si vyslechneme, o čem se hovoří v Brexit, ve Spojeném království, tak někteří vaši kolegové Saide hovoří o tom otevřeně, že by se na pomezí vnitřního trhu mělo vytvořit daňový ráj ze Spojeného království. A tady nesmíme být eh, naivní. Nemůžeme pustit, aby vznikly další a další precedenty, které potom při jednání nechají vzniknout situacím, eh, které by vedly k tomu, eh, že by na nás byl vyvíjen eh, nátlak, abychom se ke svým nejlepším přátelům ve Spojeném království chovali nějakým příznivějším způsobem. Takže pozor na precedenty a nikdo by si neměl myslet, že precedenty vzniklé v minulosti teď mohou pokračovat, aniž by se o tom již dále nějak uvažovalo. A e, to samozřejmě platí logicky i pro Spojené království, takže tady bych nabádal k velké obezřetnosti ohledně vytváření možných precedentů. A nikdo by neměl brát jako samozřejmost, že tady logicky budou rozšířeny stávající precedenty. Musíme o těchto věcech diskutovat mnohem političtějším způsobem, než jak to bylo prováděno do posud. A teď mám jedno konkrétní téma, které se týká guidance. Takže ohledně metodologii, metodologie implementace IFMD pasů na třetí státy. Bylo to diskutováno Stevenem ve článkem 67 eh, bod 4. Tento článek eh, stanovuje hlavní eh, ty překážky, otázku ochrany investorů, hlavní právní překážky a monitorování rizik. Vy jste v tom vašem dokumentu vlastně vypíchli pouze některá témata, vy jste omezili ten rozsah možných překážek, balíček a některými otázkami se vůbec nezabývali. Takže já si kladu otázku, zdali pravidla, která máme v oblasti leverage a remuneration, můžeme brát skutečně vážně. To jsou věci, které se dostaly do IFM právě na základě požadavků parlamentu po velkém eh, nátlaku, aby tomu tak nebylo ze strany eh, Spojeného království. Něco z toho přežilo, ale já se ptám, eh, proč všechna tato pravidla, na kterých jsme trvali, nejsou plně zohledněna eh, v oblasti rozhodování o eh, ekvivalenc a pasech. A chtěl bych vědět, zda by šlo, aby bylo eh, ze strany ESMY a komise vysvětleno, jakými kroky se teď chcete pohybovat, jakým směrem, abyste zajistili pevnější rámec pro hodnocení ekvivalence, až budeme tedy poskytovat pasy na, pro přístup na vnitřní trh. Jak chcete vytvořit širší strategii, jak chcete Eh, zajistit, aby eh, prostě tyto věci, eh, které náš parlament prosazoval, byly skutečně zohledněny. Děkuji vám. Nevidím nikoho z ENF, z FDD, e takže můžeme dát slovo nejprve zástupci ESMA. Thank you very much. Sir. Děkuji mnohokrát všem europoslancům za pozitivní zpětnou vazbu a komentáře o naší práci. Pokusím se reagovat na několik otázek, které zde zazněly. Eh, dodám, že otázky zdanění bude diskutovat komise, jak jsme řekli ve svém stanovisku. Náš mandát se zaměřuje na regulaci a dohled. Daňové otázky musí být hodnoceny až v dalším kole poté, co komise začne v těchto tématech jednat. Obecně to má reakce na komentáře a otázky eh, ve smyslu, jak ten systém funguje, je taková. Je potřeba si uvědomit, že ten systém, které máme v, který máme v IMFMD, není systém ekvivalence. V systému ekvivalence, jakmile eh, kvalifikujete nějakou zemi jako ekvivalentní, pak eh, přijímáte veškerý dohled, veškerou regulaci v té zemi a už nedochází k separátnímu dohledu v EU. A to je velice odlišné od toho, jak funguje IFMD. Eh, přes ta hodnocení, přes to, že budou země hodnoceny jako v pořádku z hlediska toho pasu, pak stejně se musí registrovat v EU v některém členském státě, musí plnit IFMD, Eh, konkrétní pravidla v oblasti IFMD. Takže co se týká konkrétních otázek eh, odměn a eh, pákového efektu, zde bude požadavek na správce fondů v třetích státech registrovaných zde v EU, aby byly předmětem regulace dohledu EU. Takže je to potřeba vnímat jinak, než jak vnímáme systém ekvivalence. Rovněž je potřeba odsouhlasit MOU, což pak pomáhá národním regulátorům v EU zajistit, že ti správci registrovaní v, z třetích zemí v EU splňují požadavky IFMD. Například zamítli jsme některé státy na základě toho, že jsme neodsouhlasili MOU, protože neumožnili eh, inspekce v terénu, aby bylo možné monitorovat, zda splňují požadavky EU. Co se týká konkrétních komentářů k otázce Hongkongu a co se týká toho komentáře, že jsou některé fondy USIC, které mají privilegovanou pozici v Hongkongu, jinými slovy, že se tyto fondy USIC prodávají v Hongkongu maloobchodním investorům, eh, že některé členské státy, některé fondy mají um, privilegovanou pozici. My to máme jako komentář, protože to je poněkud netradiční stanovisko z hledis, ze strany hongkongských orgánů, protože máme v EU porovnatelnou, porovnatelný dohled nad USIC, ale je potřeba si uvědomit, že AIFMD se netýká principiálně maloobchodních fondů. Takže v některých případech jsou tyto fondy prodejné maloobchodním investorům. Eh, poté, co tyto fondy přijdou do EU, je stále možnost, aby členské státy zablokovaly prodej těchto produktů retailovým, retailovým spotřebitelům. Takže je to něco, co si musíme uvědomovat, ale musíme si také uvědomit, že IFMD se primárně týká retailových fondů. Eh, co se týká těch dvou vrstev v USA, tady říkáme, že ačkoliv obecně vzato dochází k rozumné reciprocitě nebo komparabilitě mezi fondy EU, které, mezi fondy USA, které jdou do EU a mezi fondy EU, které jdou do USA. Kromě toho, když dochází k, i k veřejné nabídce. Pokud k té veřejné nabídce docházá, dochází, tak je složitější, zdá se, aby se fondy EU dostaly do USA a ne naopak. Takže jeden způsob, jak to zohlednit, je rozšířit eh, ten pas ne na všechny fondy přicházející z USA, ale pouze na ty, které nezahrnují e, žádnou veřejnou nabídku. Nakonec, protože zde byly komentáře k otázce Brexitu v souvislosti e, s tou naší dnešní debatou, rád bych e, řekl dvě věci. Za prvé, zaznělo zde, pokud by docházelo k identické aplikaci, a samozřejmě je potřeba počkat na to, co se nakonec dohodne, já jsem technik, takže se k tomu nebudu vyjadřovat, ale Eh, jak funguje IFMD? IFMD spočívá v dohledu a v regulačních požadavcích, ale stanovení, o, eh, ustanovení o přístupu zde nejsou nijak diskutována, konkrétně tedy v tom, co, ta, co tady zde diskutujeme. To znamená, ta otázka reciprocity, otázka dostupnosti není nic, co by bylo vytesáno do kamene v IFMD. Takže pakliže by došlo k debatě na toto téma v budoucnosti, je potřeba si uvědomit, jak by ty doložky o přístupu fungovaly eh, obousměrně. A s tím souvisí Guernsey a Jersey. My jsme to hodnocení eh, provedli v kontextu stávající situace, ale také eh, se stávající, s přihlednutím ke stávajícím regulačním a dohledovým schopnostem v těchto dvou jurisdikcích. Děkuji. Děkuji. Já možná dodám ještě jednu technickou otázečku. Jste řekl, že ESMA nemusí zvažovat eh, otázky daní a praní špinavých peněz, ale má hodnotit eh, ochranu investorů, narušení trhu, hospodářskou soutěž, monitorovat systémová rizika. A to je, pokud vím, článek, respektive článek 67 odstavec 4. Ale pak ten článek říká, že v souladu s pravidly stanovenými v článku 35 a článcích 37 až 41. A tam se také odkazuje na daňové otázky a e, otázky praní špinavých peněz. Neznamená tato doložka to, že musíte také hodnotit tato dvě kritéria, nejenom ta čtyři, která vyjmenováváte, ale i všechny ty ostatní aspekty, které umožňují, aby ten pas fungoval v souladu s právem? čistě technická otázka. E, díky. Ano, tyto otázky týkající se zdanění se zmiňují v tom článku, který jste citoval, ale jde o předběžné požadavky, znamená podepisování e, určitých dokumentů, které zmínil Sven Gertner. A je potřeba proto rozlišovat mezi těmi předběžnými požadavky a mezi kritérii, které zmiňuje článek 67.4. Ten článek zahrnuje kritéria o hospodářské soutěži a my ta kritéria hodnotíme v rámci e, působnosti ESMA. Proto si myslíme, že ten daňový aspekt hospodářské soutěže by měl být hodnocen komisí. A to podle mě říkali Sven Gertner. Děkuji. Komise? Děkuji. Začnu těmi otázkami ohledně Brexitu a jeho dopadů. Jak chápete, nemohu zde spekulovat o jednotlivých scénářích, které zazněly. Mohu říci, že zaujímáme komplexní a opatrný přístup. Udělení pasu třetím státům je rozhodnutí, které si vyžaduje detailní analýzu, která potrvá. Co se týká splnění předpisů ze strany třetích států podle pasu IFMD, jak by to fungovalo, Steven už to osvětlil. My v podstatě závisíme na spolupráci mezi našimi dohledovými orgány a dohledovými orgány v třetím státu. Jde o tedy memorandum o porozumění, které bylo podepsáno. Ve finále, teoreticky ten pas můžeme také jaksi odříct, ale všichni víme, jaké implikace by to mohlo mít. Co se týká zdanění, mohu potvrdit, že se na toto téma zaměřujeme, eh, jak už jsme řekli v úvodu. Eh, přitom závisíme na několika souběžných činnostech. Eh. Vyvíjí se otázka boje proti praní špinavých peněz. Připravujeme v komisi seznam takže to souvisí s načasováním dalších kroků a do určité míry jsme závislí na práci ostatních, než se můžeme posunout dále. Abychom tedy měli dostatečně solidní základ, na kterém své, svá rozhodnutí můžeme činit. A nakonec mohu potvrdit, že se zaměřujeme také na to celé téma ekvivalentnosti třetích států a pasů v širším slova smyslu, ale tady je zatím příliš brzy na zabíhání do podrobností. Děkuji. Děkuji vám. Paní Pětikainen. Ani jeden jste se nějak nezmínili o tom časovém rámci, jak dlouho myslíte, že tento proces potrvá. První bude ESMA. A stručně. Já myslím, že to musí říct komise. My jsme odvedli už větší část práce, takže teď to, myslím, vysí na komisi, aby to rozhodla. Komise? No, jak jsem řekl, myslím, že nám ještě zbývá určitá analýza, co se týká otázky vynucování práva a narušování trhů. Co by to skutečně znamenalo? ESMA už odvedla hodně práce, jejich stanoviska jsou o dost lepší, ale my zaujímáme opatrný přístup. Chceme si být jisti, že až rozhodneme, učiníme tak na dobrém základě. A kromě toho, eh, všechny ty daňové otázky eh, nejsou tak zcela v našich rukou, protože eh, čekáme na práci jiných orgánů, nad kterými nemáme dohled, takže nemůžeme spekulovat o tom, kdy přesně ty procesy doběhnou a kdy budeme moci přijmout rozhodnutí. Obávám se, že vám nemohu dát přesný časový harmonogram v tuto chvíli. Děkuji vám mnohokrát. Byla to, myslím, důležitá výměna názorů a myslím si, že opatrný přístup podle mého názoru je správný a vážím si toho, co říkal pan Gertner o těch dodatečných implikacích stávající práce v oblasti daní a v oblasti praní špinavých peněz, což by, myslím, stížilo přijatelnost těchto opatření pro tento výbor, kdybychom měli přijmout nějaké rozhodnutí, které by šlo přímo proti činnosti EU. Takže opatrnost je na místě a pojďme e, zůstat v kontaktu, pojďme to dále zblízka sledovat. Je to velice důležitý aspekt implementace naší legislativy. Děkuji vám mnohokrát. Thank Dear colleagues, let's move to... Tak vážení kolegové, budeme pokračovat s body 9 a 10. Sekuritizace Jak víte, na konci července uh, bylo podáno zhruba 400 pozměňovacích návrhů k návrhu na STS a 150 k návrhu CRR, což je hodně práce pro naše zpravodaje. A teď je na čase, abychom uh, diskutovali o těchto pozměňovacích návrzích a identifikovali, aspoň doufám, možná společná řešení. Začneme tedy s STS a dávám slovo zpravodaji Paulu Tangovi. Děkuji, Roberto, děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že v tomto parlamentu se shodujeme, že všichni si musíme vzít po naučení z finanční krize a že náš parlament musí zodpovědět na otázku, zda produkty, které kdysi byly toxické, byly detoxikovány. Samozřejmě důkazní břemeno leží na Evropském parlamentu a abychom dali uvěřitelnou eh, odpověď, eh, usiluji o co nejširší podporu eh, kolegů. To si myslím, že je jediný způsob, jak poskytnout přesvědčivou odpověď malá většina eh, vzbudí pochybnosti a váhání ohledně kvality sekuritizace a nebyla by dobrým začátkem pro trh. Chceme-li si vzít po naučení z finanční krize, tak techničtěji by se dalo řečeno, že chceme hluboce likvidní trhy v dobrých i zlých časech. Sekuritizace je spolehlivým zdrojem financí a vede k diverzifikaci rizik, pokud možno eh, od systéma, systémových finančních institucí směrem k nesystémovým. Je potřeba obnovit důvěru v sekuritizované produkty. Ve špatných časech eh, investoři nebudou tímto způsobem riskovat. Není to eh, očividný úkol, například dochází tomu, že subprime produkty v USA se mění v prime produkty a je-li potřeba organizovat trh, tak jsou potřeba produkty, které mají důvěru v dobrých i zlých časech. Teď se dostanu k pozměňovacím návrhům. Poskytnu takový stručný přehled nastíním, kde vidím možnosti eh, kompromisu a kde stále ještě vidím nezhody. Eh, ta, ten hluboce likvidní trh musí být trh transparentní. Je nutné, aby účastníci na trhu viděli, jaké produkty jsou k dispozici. A Evropský parlament a jeho jednotlivé frakce sledují tento cíl za podmínky, že všech, jakýkoliv návrh bude úměrný a zároveň eh, realistický. Na tom pracujeme, abychom se vyhnuli například zdvojování úsilí a zároveň, abychom získali lepší přehled toho, co je na trhu a jaká jsou ta aktiva, která eh, pod tím leží. Pokud jde o sladění zájmu, tak já tady vidím širokou schodu ohledně toho, že sekuritizace by neměla vést k určitému distribučnímu modelu. Panuje ale neschoda, a to si myslím, že je hlavní problém ohledně sladění zájmů a ohledně toho, jak toho dosáhnout. V tom návrhu je několik eh, eh, aspektů, které eh, si žádají blížší diskuzi. Jedno je právo na zadržování rizika. Některé frakce to chtějí snížit na 5%, další to chtějí zvýšit na 25% a jiné mají pocit, že zlatá střední cesta 15% by mohla stačit. Nad tím se ještě tedy musíme zamyslet. Týká se to certifikace třetích stran také. Kdo je za to zodpovědný a také sankcí. Já si myslím, že musíme sloučit diskuze eh, ohledně minimálně těchto tří bodů. Pak se tu ještě nediskutovalo o dalším problému, ale bude se o něm diskutovat a to jsou ABCP. Eh, jedna frakce, která eh, jedna frakce je, jak si propaguje, druhá na, přichází s jiným návrhem ohledně splátek a délky půjček, takže tady je široká škála pozměňovacích návrhů v této oblasti a my eh, ty odpovědi musíme nějakým způsobem eh, skloubit. Eh, už mi dochází čas, předpokládám, že mám pět minut. Chtěl bych ještě říci, že se musíme vynasnažit najít kompromis na základě toho, že chceme hluboký a likvidní trh v dobrých i zlých časech myslím si, že velká většina v Evropském parlamentu je nutná k tomu, abychom dali signál v tom smyslu, že tyto produkty eh, plní svůj účel. Myslím si ale také, že bychom se měli vynasnažit eh, o eh, konzistentní návrh. Protože to vypadá, jako bychom rozebrali motor a teď někdo, kdo není mechanik, by z toho znovu, znovu skládal motor tak to vypadá, to je právě ta potíž, které čelíme. Chceme sekuritizované produkty, které jsou jednoduché, transparentní, standardizované a bezpečné i v těžkých časech. K tomu je zapotřebí konzistentní návrh. Já si teď velice rád poslechnu politické priority jednotlivých frakcí, budu pozorně poslouchat a doufám, že také politické frakce se zamyslí nad tím, jak dosáhnout kompromisu a jak dosáhnout té velké většiny v parlamentu. Děkuji. Děkuji. Teď dáme slovo zpravodaji pro CRR Pavlo Zalba. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat Paulu Tangovi, vzhledem k tomu, že tyto dvě důležité zprávy jsou v, eh, úzce provázané, mě se spolem i ostatními stínovými zpravodaji eh, spolupracovalo velice dobře. Děkuji nejen stínovým zpravodajům, ale i kolegům, kteří podali pozměňovací návrhy. Myslím, že se shodneme na tom, že svobodný pohyb kapitálu je jedním ze základních, základních klíčových principů, na kterých je vystavěná Evropská unie. A právě otázka sekuritizace na trhu je prvním krokem k dosažení tohoto cíle. Je důležité mít na paměti, že sekuritizace eh, trhu eh, hraje klíčovou rolu, hrála klíčovou roli v Evropské unii před krizí během krize vykázal tento trh nižší ztráty, utrpěl však určitým stigmatem, které ho postihuje až do dnes. Právě proto dnes diskutujeme o novém návrhu. Podle mého názoru je také důležité mít na paměti, že máme dva cíle. Garantovat finanční stabilitu a samozřejmě přispět k tomu, abychom nasměrovali Evropu směrem k udržitelnému růstu. Já bych se chtěl soustředit na aspekty, které jsou podle mého názoru nejdůležitější pokud jde o sekuritizaci v CRR. Za prvé hierarchie přístupu. Stínoví zpravodajové přednesli několik návrhů které jsou momentálně na stole. A to je samozřejmě jedna z nejcitlivějších otázek eh, této zprávy. A já bych eh, vám chtěl říci, že hledám způsob, eh, jak zapojit tu hierarchii přístupů a zároveň zaručil, že členské státy nebudou penalizovány eh, eh, úvěrovými agenturami. Dále bych chtěl diskutovat o sekuritizaci malých a středních podniků. Unie kapitálových trhů není pouze pro velké hráče. Naopak, Unie kapitálových trhů by měla být kanálem přístupu k financím, zejména pro malé a střední podniky. Malé a střední podniky nemají velké možnosti financování, takže spoléhají pouze na místní e, banky. Mohou nicméně přitahovat investice i z jiných e, regionů. Pokud se nám to nepodaří, tak zopakujeme stejnou chybu jako v minulosti. Měli bychom klást malé a střední podniky do popředí tohoto návrhu. Chceme-li toho dosáhnout, pak je důležité se bavit o dvou věcech. Za prvé, povolit flexibilitu u sekuritizace, abychom pomohli eh, malým a středním podnikům. To si myslím, že je možné řešení. A dále k ABCP. Eh, tady eh, bychom měli nepodporovat příliš nadměrné splátky, protože pokud to uděláme, tak budeme vlastně penalizovat malé a střední podniky. Pokud je o kapitálové požadavky, eh, tak si myslím, že eh, návrhy Rady a komise jdou správným směrem. Eh, samozřejmě se to týká zadržování rizika. Musíme tady najít globální řešení které by zahrnovalo i ty aspekty, které má na starosti Paul Tank. Takže to byly mé hlavní body, já se těším na dnešní debatu a e, těším se na vaše komentáře. Děkuji vám. Thank you very much. Děkuji vám. Pan Otmar Karas. Dámy a pánové, vážení kolegové, chtěl bych poděkovat oběma zpravodajům a stínovým zpravodajům za dosavadní spolupráci. Panuje mezi námi schoda. Všichni chceme, aby sekuritizace byla bezpečným nástrojem k fungování trhu a tady máme obrovský problém. E, já mám pocit, jako bychom chtěli jaksi nějakou dálnici pro čtyři až pět osob. Ale přitom e, e, přitom airbagy pro osm, bezpečnostní pásy pro sedm a přitom nám tu chybí jakékoliv standardy. Tomu musíme zabránit, musíme zajistit, abychom nebudovali umělé překážky, ale musíme se postarat o to, aby sekuritizace byla bezpečnější a e, dosáhla e, kýžených účinků e, pro reálnou ekonomiku. K tomu potřebujeme více jistoty a transparentnosti ale také eh, atraktivitu a použitelnost. Rovnováha mezi jistotou a použitelností eh, zatím nebyla eh, nalezena, aby tak byla zajištěna ta velká většina v tomto parlamentu. Já bych chtěl zdůraznit tři body. To jedno se týká repozitáře dat. Tady se pohybujeme správným směrem Eh, tady eh, existují volní poskytovatele, kteří mají licenci od ESMA, což zajišťuje potřebnou eh, expertízu a nabídka tak může být ještě zlepšena. Takže to je jistota a konkurence. Otázka, ale má pak je to otázka třetích států a jejich statutu při sekuritizaci. Uh, Tady eh, je pro mě důležité, aby kvalita STS eh, labelů eh, mohla být použita bez omezení a abychom striktně rozlišovali staré od nového, protože není pravda, že veškerá, veškerá stará sekuritizace je špatná a veškerá stávající eh, během krize eh, už, už ne. Eh, tady je potřeba postupovat diferencovaně. Potom třetí aspekt, a ten podle mého názoru zůstává hlavním problémem, a ten rozhodne o tom, jestli návrh bude úspěšný nebo ne, to je ta pětiprocentní úroveň risk retention. Ehm, naše, naším dosavadním základem bylo, že zpráva komise při za, o zavedení CRD2 stanoví, eh, proč eh, pětiprocentní hranice je dostatečná. Eh, právě tak CEPS, tehdejší špičkový institut evropských dozorčích orgánů, to potvrzuje a i EVA má hodnocení z roku 2014, která doporučuje, eh, abychom nezvedali eh, risk retention. Proto eh, momentálně zatím nevím, jak bychom mezi 5 a 25 při současném zvýšení atraktivity sekuritizace, především pro ty menší hráče, mohli dospět k nějaké dohodě. Já v tom nevidím otázku kompromisu mezi pěti a 25, eh, abychom se tedy shodli na 15, eh, protože rozhodující bod je, eh, že chceme zvýšit atraktivitu, chceme zvýšit jistotu a otázka zní tedy, jestli ta zvýšená úroveň risk retention by nevedla ke, k blokádě, ke zničení celého tohoto nástroje. A já ještě nejsem přesvědčen o tom, že bychom se měli odchylovat od 5%. Takže tady je největší potřeba vyjednávat me, mezi stínovými zpravodaji, aby se došlo k nějaké dohodě. Děkuji vám. Thank you. Děkuji vám. Pan Morten Messerschmidt. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také našim dvěma zpravodajům za jejich příspěvky. Samozřejmě je to eh, kolega Tong, který je mým zpravodajem, protože já se zabývám sekuritizací. Je dobré vidět, že se posunujeme ku předu s tím obrovským objemem pozměňovacích návrhů. Zatím se nám daří je všechny analyzovat, konkrétně váš poslední návrh, ale musím říct, že jsou tady určité oblasti, kde se mi zdá, že jsme pod poměrně od sebe vzdáleni. Já eh, dost, eh, skutečně hodně sdílím eh, vaší ambici širší aliance a myslím si, že je dobré přijít do trialogu s konsistentním návrhem, ale to také vyžaduje určitou dobrou vůli k těm kompromisům dospět. A já tady vidím alespoň tři hlavní překážky. V neposlední řadě Eh, risk retention. Eh, tam jde o to, aby eh, rada chtěla dospět k rychlému, solidnímu typu dohodu, dohody a E, mně připadá zvláštní, že zde v Evropském parlamentu e, musíme, cítíme potřebu přicházet s novými a kontroverzními e, myšlenkami, které opravdu nereflektují celou řadu diskuzí mezi členskými státy, které neodrážejí také různá, různé návrhy z ECB, EPA, komise a dalších stran. Takové návrhy nejsou vůbec opodstatněné, není jich zapotřebí. Měli bychom se jenom prostě prostě shodnout na globálních standardech. A ohledně e, supervize, to je další e, téma, tady si myslím, že bychom mohli akceptovat to, že ESMA by měla takovou jakoby vedoucí roli. Vím, že to je také v jednom z těch navržených kompromisů, ale konečná rozhodnutí e, jsou v rukou národních příslušných orgánů, vzhledem k tomu, že tady stále ještě existují takové rozdíly mezi legislativními strukturami a dalšími oblastmi e, ve členských státech. A za třetí je tady téma, o kterém se domnívám, že prakticky nebylo vůbec vůbec eh, eh, řešeno a to je ex assis a to je také velmi, velmi zásadní pro nás a pro nás, eh, protože je to důležité pro trh. Tady jde přece o to vytvořit pocit určitého bezpečí na trhu a pokud nenajdeme souhrný způsob, jak řešit tuto oblast, tak k tomu nedojde. A pak to vlastně neotevře cestu kapitálu e, k, na trh a nevytvoří to ty všechny příležitosti a pracovní příležitosti, o které nám přece jde. Takže my opravdu souhlasíme s tím, že je zapotřebí širší aliance, konsistentního návrhu, ale zároveň prostě musíme navigovat e, ve vodách e, reality. Takže má prozba směrem k vám, můj zpravodaji, je vzdejte se, Eh, všechny, všech těch eh, myšlenek vytvořit eh, tr, ráj na zemi, vraťte se zpátky mezi nás do skutečného života a pak najdeme tu širokou a dobrou alianci, to spojenectví, ve kterém přijdeme s těmi návrhy, kterých je zapotřebí a budeme schopni se s tímto tématem vyrovnat konsistentně a rychle jako naši partneři v radě. Děkuji. Předseda, děkuji. Pan Petr Ježek je další. Děkuji, pane předsedo. Začátkem bych chtěl zopakovat, že cíle ALDE jsou dosáhnout silného pevného a konkurenceschopného rámce v Evropě. Je zapotřebí diverzity eh, na, eh, v oblasti financování eh, na trzích, takže je zapotřebí takový rámec ETS, aby prostě banky měly možnost poskytovat rostoucím firmám prostředky. A s těmito cíly v hlavě jsme předložili určitý počet pozměňovacích návrhů k návrhu nařízení SDS. Vzhledem k tomu, co také navrhuje zpravodaj v oblasti risk retention rates, tak by bylo samozřejmě jednoduché se soustředit pouze na tuto myšlenku, ale obdobně jako dva předřečníci, eh, jelikož tedy dva předřečníci už se tímto tématem zabývali extenzivně, tak musím říct, že my jsme pevně názoru, že eh, retence rizik by měla být udržena 5%, aby SDS bylo průchodné. Naše další pozměňovací návrhy se se soustředují na to, aby v praxi režim lépe a snadněji fungoval. Takže bychom pro určitou flexibilitu, pro eh, právní eh, transakce a eh, určité další záležitosti. A v oblasti transakcí CB ehm, se domnívám, že to, co navrhuje komise, je výrazně restriktivní a nemož, umožňuje začlenění dalších prvků do rámce SDF. My jsme tedy navrhli E, také e, tu e, splatnost na 3 a 6 let, takzvané maturity limits. Rovněž se domníváme, že je tady zapotřebí ještě zajistit větší míru zajištění pro pojišťovatele a investory a v zásadě jsem proto, aby tady existovala certifikace třetích stran, ale s doložkou, že eh, ti původci musí vždy eh, držet eh, se tedy být eh, zodpovědní za sekuritizaci. Ohledně transparentnosti eh, sdílím to, co říká zpravodaj, ohledně nutnosti více informací pro eh, investory, nicméně musíme zajistit, aby opatření pro zajištění tohoto cíle byla nepříliš nákladná a aby přinesla tu hodnotu, které je zapotřebí. Chceme také minimalizovat nadbytečnou zátěž na dozorčí orgány a z tohoto důvodu jsme obezřetní ohledně implementace eh, tak, jak to eh, zpravodaj navrhuje, eh, ohledně tedy toho úložiště dat v oblasti sekuritizace na evropské úrovni. Těším se na další diskuzi se zpravodajem a stínovými zpravodaji a věřím, že se nám podaří to dále dovést k tomu důležitému hlasování 10. listopadu. Předseda, děkuji. Další je pan Věgas. Děkuji, pane předsedo. Chci říct, že máme za sebou měsíce rozpravy eh, k této záležitosti a bohužel nejsme úplně eh, přesvědčení o výhodách sekuritizace stále ještě musím říct, že jsme tak úplně nepochopili, jak je to možné, že prostřednictvím této nové legislativní iniciativy opravdu snížíme rizika těchto produktů. A jsou to produkty, které jsou přímo v centru té minulé, no, byly v centru té minulé finanční krize. Stále si ještě nemyslíme, že se jedná o produkty, které byly, by byly jednoduché a transparentní. Nejsme o tom absolutně přesvědčeni. Vůbec nejsme také přesvědčeni o tom, že tady existuje problém eh, s financování eh, skutečné ekonomiky. Nedostatkem je eh, nízká poptávka prostě poptávka je nízká vzhledem k úsporným eh, politikám. Eh, poptávka musí být motorem oživení ekonomiky. Eh, tady prostě není snaha investovat do skutečné ekonomiky. My tady vidíme dysfunkci finančního systému a takovýto produkt prostě problém nevyřeší. Stále se domníváme, že tyto produkty Eh, desekuritizace dluhů a tak dále jsou eh, jaksi pokusem o to eh, vyčistit účetní knihy bank a zároveň absolutně nepřinesou nějakou transparentnost trhu, spíš úplně naopak. A z tohoto hlediska se nám zdá, že svět by se patrně velmi dobře obešel bez sekuritizace. Samozřejmě dobře chápeme, že financování skutečné ekonomiky je tématem. Finanční systém je skutečně velmi, velmi důležitý. A vzhledem k tomu se domníváme, že se jedná o opravdu zásadní otázku, která by neměla zůstat výhradně v rukou soukromého sektoru. A z tohoto důvodu jsme přesvědčeni, že do budoucna v tom E, právě není e, v tomto přístupu není řešení. Veřejná kontrola finančního systému je tím správným nástrojem. To přinese sekuritizaci a e, zajištění financí pro skutečnou ekonomiku. Takže proto je naše stanovisko poměrně dost eh, od eh, eh, vzdálené této debatě. My prostě nestojíme o to, aby tady byly přijímány další kroky v oblasti sekuritizace. Je to prostě cesta špatným směrem, cesta, která vedla k krizi v roce 2008 a 2009. Tady vlastně vzniká nová deregulace, nová, nová tendence opakovat staré chyby. Předseda, děkuji za zelené, Mariska to. Děkuji, pane předsedo. A já musím říct, že mě opravdu těšilo probírat tyto věci s dalšími stínovými zpravodaji a docela se nám podařilo vytvořit eh, si jasnou představu o tom, v čem spolu nesouhlasíme v dobré víře. Eh, ze zelené perspektivy naše hlavní obavy jsou, že jsou prostě v tom, aby ta značka kvality STS zůstala takovouto značkou. Pokud by to bylo příliš široce koncipované, tak se to nedostane eh, na ty části trhu, které jsou pro investory eh, zajímavé a vlastně by to eh, bylo proti zájmu a cílům komise a tady prostě není nic, co by lidem bránilo stanovovat si sekuritizaci, která by nebyla TS. Nám jde o určitou kvalitu kvalitu, kterou představuje značka STS a e, to znamená, že e, se tomu chci věnovat. Jedna e, z oblastí, která je pro mě zajímavá, je jednoduch, jednoduchost a za druhá retence rizik. Takže tento tým by se měl snažit vytvořit určité principy, charakteristiky, které by měly být sdíleny a neměly by se soustředit na specifické seznamy těch dalších eh, eh, oblastí, kterým říkáme underlining exposures. Sekuritizace s 15 trančemi je prostě komplexnější, než když má pouze tři. Tady prostě e, v té krizi byly problémy s e, hodnocením a čím víc trančí, tím víc e, komplikací. Takže nám jde o určitou důvěryhodnost a to, co tady Eh, je eh, důležité zdůraznit, že eh, trh STS i v krizi funguje. Nechápeme urgentnost v této první fázi definovat robustní sekuritizaci a do toho zapracovat naprosto různorodé prvky. Jak jsem eh, řekl, syntetická sekuritizace prostě eh, i nadále bude existovat. Musíme v tomto směru nechat ještě volné pole, aby eh, komise mohla věci zmapovat. Ohledně retence rizik, myslíme si, že tento návrh opravdu zohledňuje stanoviska jednotlivých frakcí. Je to tak takový zastřešující návrh a model, který jsme tady eh, v tomto eh, ustanovení eh, zavedli, je, zohledňuje skutečnost, že sekuritizované půjčky již další dobu dobře přežívají. Tady jde o tři kroky. Maximální retence rizik, minimální a optimální úroveň takzvaného seasoning. Takže v tuto chvíli máme tři skupiny, eh, tři kategorie, tři eh, frakce v diskuzi v tom smyslu, že Eh, že by tady eh, ex, mělo existovat minimální a maximální eh, stejná výše 5% a optimální nula. A další tři frakce říkají, že minimální a maximální retence rizik by měla být 20 či 25% a optimální seasoning nula. Zelení se domnívají, že minimální retence rizik by měla být 10 a maximální 25 a seasonal eh, 50. Domníváme se, že je příjemné, že zpravodaj toto přijal, maximum 20 a 10 minimální a optimal seasoning ve výši 50%. Eh, Nám se zdá, že to je opravdu dobrý eh, kompromis a chceme doporučit eh, dalším stínovým zpravodajům, aby se nad tím zamysleli, abychom dospěli k průchodnému kompromisu. Marko Vali je další. Děkuji, pane předsedo. Já chci říct, že i já děkuji zpravodajovi za to, eh, oběma zpravodajům, že předložili svá stanoviska, také jsou, mm, děkuji všem stínovým zpravodajům. Eh, naprosto souhlasím s tím hlavním směrem. Tento návrh eh, nejde nicméně tím směrem z politického hlediska, který bychom si přáli. Ekonomika musí být znovu nastartována, to jistě, ale ne nutně tímto nástrojem. E, tady jde o řízení e, otázky poptávky, e, která prostě trpí těmi úspornými opatřeními a eurem. Takže je třeba dělat rozdíl mezi eh, úspornými opatřeními a úspornými opatřeními spojenými s eurem. To se někdy smíchává a to je špatně. Chceme eh, ten text ještě zlepšit, chceme maximální finanční stabilitu pro spotřebitele, to je naším hlavním cílem a ohledně ITS jsme žádali vy jmout z toho ty syntetické typy sekuritizace, aby byla ECB zodpovědná za systemická rizika a aby se e, ona také zabývala požadavky e, v rámci ITS, tak abychom tady měli e, takový rámec, který by zohledňoval právě otázku řešení systémových rizik v době krize. Já si myslím, že otázka třetích států eh, hraje také svou roli Eh, teď mám na mysli transparentnost finančních systémů. Pokud jde o nějaké situaci eh, v zemích offshore, tak eh, o té transparentnosti lze vážně pohyb, pochybovat. Jaké dopady tohle všechno má na reálnou ekonomiku, jaká jsou rizika pro stabilitu finančních rizik, které musí být skutečně velmi bedlivě sledovány. My jsme ohledně retence rizik navrhli 25% jako zpravodaj a naše kolegyně ze zelených. Ohledně eh, tedy TS eh, musím říct, že s úrovní spolupráce s Polem jsme nadšeni a pokusíme se i nadále s ním spolupracovat, abychom dospěli k přijatelným kompromisům. Nicméně eh, budeme i nadále samozřejmě velmi akční v těch eh, setkáních stínových zpravodajů eh, v duchu spolupráce, tak, aby finanční průmysl tento sektor eh, nemohl vytvářet určité tlaky a přicházet s příliš rychlými řešeními, která jsou dokončena, finalizována. A ohledně tedy tématu kolega Zalby, kolegy Zalby, eh, tak eh, my jsme byli pro standardizované metody. A rovněž eh, chci říct, že je třeba pomýšlet na zákaz rekapitalizace a je zapotřebí udržet alespoň úroveň 25 ohledně retence rizik a E, není možné tady e, nic dále snižovat. A ohledně syntetické sekuritizace, tak proto moc nejsme. To jsou komplexní a rizikové produkty. A tady musíme hlavně myslet na to, e, je třeba, a to je jako relace mezi těmito produkty a skutečnou ekonomikou, je třeba přejít z 80 na 60 a nemůžeme si s těmito financemi hrát. Musíme spolupracovat. Prostě není možné, aby tento návrh eh, šel příliš na ruku finančnímu sektoru eh, na rozdíl od spotřebitelů těchto finančních produktů, tady musí být parlament, kdo dbá na ochranu spotřebitelů, na ochranu eh, občanů proti systémovým rizikům. Je, a to je velice důležité, nutné dospět k kompromisům, které by eh, zlepšily ochranu našich spoluobčanů. Děkuji. Nevidím pana Mano, takže Stínový zpravodaj Fernandez ke zprávě EKR. Gracias, presidente. En primer lugar... Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. V první řadě bych chtěl ehm, poděkovat s oběma zpravodajům, panu Tangovi, Zalbovi a všem stínovým zpravodajům. Proběhla celá řada schůzek, kde jsme se pokusili se jaksi posunout dál, zohlednit vzájemně své pozice. Chceme, aby ta jednání pokračovala co nejlépe. Mám-li schrnout eh, zádrhely u CRR, tak mohu jmenovat čtyři hlavní prvky. Za prvé, aktuální vztah mezi požadavky na sekuritizaci STS, kde může docházet jaksi k pozitivnímu nakládání vzhledem ke kapitálovým požadavkům. To jsme diskutovali v rámci kompromisu na schůzce stínových zpravodajů. A tím, jak si snižujeme požadavky s ohledem na původní návrh komise. Má frakce nepředložila příliš mnoho pozměňovacích návrhů, protože v zásadě souhlasíme s návrhem komise. Nicméně aktuální návrh eh, do té míry, jaké eh, výrazně snižuje ty eh, požadavky na sekuritizaci STS, tak aby došlo k nižší míře retence rizik. Myslíme si, že tento kompromis je hodně daleko od naší pozice. Kromě toho, Čekáme na diskusi na téma hierarchie pro kalkulaci kapitálových požadavků. Předložili jsme pozměňovací návrhy, abychom se vyhnuli tomu, že ratingové agentury skontaminují eh, legislativní proces tím, že by řekli, že ty systémy, které používají, by měly být eh, jaksi mimo výpočty kapitálových požadavků, alespoň pro sekuritizaci STS. Takže čekáme na formální návrh zpravodaje v této věci. Doufám, že kapitálové požadavky dokážeme ponechat mimo legislativní proces, čímž bychom zlepšili soudržnost a integraci jednotného trhu. Kromě toho, kom, návrh komise Eh, přidal do textu článek ve smyslu tom, že syntetická sekuritizace může mít preferenční zacházení, pokud jde o kapitálové požadavky. Má frakce je přesvědčena, že je potřeba více se zamyslit, zamyslet nad tématem, jak syntetická sekuritizace může takovéhoto režimu požívat. Jsme přesvědčeni, že Komise by měla předložit další legislativní návrh, který vyjasní, jaký druh syntetické sekuritizace by tento výhodnější režim mohl mít. Tedy, že by mohl mít menší kapitálové nároky. Jinak mně připadá, že vytváříme sekuritizaci vlastně s velice malým počtem požadavků. Nevím, proč bychom měli tuto zvláštní kategorii s nízkými kapitálovými nároky zavádět. A nakonec má frakce předložila pozměňovací návrhy e, za účelem revidování Prahu e, v, této, e, v tomto nařízení. My jsme přesvědčeni, že tato zpráva je velice úzce propojena se zprávou Pola Tanga na vytvoření STS. A já si myslím, že chceme-li skutečně mít tuto jednoduchou transparentní a standardizovanou sekuritizaci, tak můžeme přijmout návrh komise o kapitálových požadavcích, ale pokud STS nebude tak transparentní, jak bychom chtěli, velice pravděpodobně bychom se měli pak zaměřit na CRR, ehm, což bude muset pak garantovat stabilitu trhu. Oba, obě tato nařízení stejně jako všechno ostatní nařízení na finančním trhu, mají určitý jaksi eh, kompromis mezi bezpečnostní, bezpečností a efektivitou. Zaznělo to i na začátku této debaty. My se snažíme toto skonstruovat tak, aby to šlo co nejrychleji, ale aby byla dobře vyvážena eh, bezpečnost a efektivita. Budeme to muset diskutovat také v Edisu. Tam se také diskutuje o eh, redukci rizik, efektivitě a růstu. Děkuji vám, doufám, že dosáhneme dohody. Děkuji, pan Kamal. Děkuji vám, pane předsedo. Chci poděkovat Pablovi a stínovým zpravodajům za práci na toto téma. Pozměňovací návrhy ECR zatím nebyly nějak extenzivní. Podporujeme to, co říkal pan zpravodaj v návrhu zprávy a e, doufáme, že zachováme jeho původní záměry. Jednu věc, kterou jsme zmínili, a zmínili to i kolegové z ALDE v návrhu 149, to se týká právní maturity jednotlivých tranší. Ehm, nejsme eh, si příliš jistí tím, že eh, zdlouhavé legislativní procesy v členských státech by něčemu pomáhaly. Ehm, navíc rozlišení mezi seniorními a juniorními tranšemi celou věc komplikuje, protože, eh, komplikuje, protože to komplikuje život zejména těm seniorním tranším, kde je dobrá kvalita ehm, prostředku. ECR e, předložilo návrh 147, kde chceme vyvinout jasné regulační standardy, které specifikují podmínky výpočtu e, KRRD, včetně využití e, dat z třetích stran. My tento postup podporujeme za předpokladu, že se zajistí rovný dohled a rovné příležitosti pro celou řadu institucí. Vyvinutí standardů je něco velice rozumného a chceme toho dosáhnout. Rovněž se musíme zaměřit na hierarchii metodologií, Ehm, o tomto přístupu toho zaznělo hodně. Má frakce eh, si s tímto dělá určité starosti, zejména co se týká přístupu externích ratingů. Nicméně eh, chápeme eh, opět některé body ALDE ehm, v návrhu 138, kde se mluví o asset-backed commercial papers a využití interního procesu hodnocení u těch institucí, které fungují jako sponzoři těchto programů. Eh, myslím si, že toto je poměrně konstruktivní eh, pozměňovací návrh, který má usnadnit použití ERBA a je to něco, s čím bychom souhlasili i my. Co se týká věcí, se kterými nesouhlasíme, tak zejména obecně za to nepodporujeme eh, ta ustanovení a veškeré postupy jiné než standardizovaný postup, protože podle nás je to kontraintuitivní. Eh, vůči smyslu tohoto nařízení. A konkrétně pokud dovolíte, ECR nepodporuje návrhy 122 a 123 k článku 250 kde se mluví o implicitní podpoře. Jednak si děláme starosti s tím, že jednak eh, implicitní podpora má být i součástí evaluace rizikových transferů, nicméně tyto revize navrhují, že jsou ty věci od sobě vzájemně odvislé. Rovněž si myslíme, že by bylo vhodné definovat, co to vlastně znamená podpora. Ehm, nechceme eh, eh, odstranit odkaz na tzv. arm's length principle. Eh, chápeme, že toto není v, zahrnuto v rámci toho principu implicitní podpory. Nicméně celkově vzato, jak vidíte, bych chtěl poděkovat za zatím velice konstruktivní atmosféru při těchto jednáních. Děkuji. Děkuji vám. Michael Teurer. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. I já bych rád poděkoval zpravodaji Zalbovi, ale také kolegovi Tangovi, protože obě tyto složky spolu úzce souvisí. Mám dojem, že rozhovory eh, stínových zpravodajů a zpravodajů eh, již dosáhly rozhodujícího pokroku v této složce. My to samozřejmě chceme, abychom eh, zajistili možnosti financování reálné ekonomiky, respektive zajištění možná tak znovu vybudování. Zejména se to týká trhu sekuritizace, který chceme vybudovat bez rizik, eh, která vyšla najevo v důsledku finanční krize. Jsme také velice vděční za již rozeslané kompromisní návrhy. Rád bych za ALDE eh, zdůraznil ještě jeden konkrétní bod. Pokud eh, si uvědomíme eh, význam eh, reálné ekonomiky, tak se musíme zaměřit zejména na takzvané asset-backed commercial papers, které jsou naprosto zásadní, například v oblasti leasingu automobilů, ale i v oblasti jiných eh, aspektů důležitých pro reálnou ekonomiku. A zde společně s návrhem komise a na základě předchozích formulací zpravodaje zde vidíme problém. BA odpadne pak eh, odpadne i eh, princip vnitřního hodnocení a tím pádem by mohlo dojít eh, jasně vlastně ke zrušení asset-backed commercial papers, což není v našem zájmu. My jsme v tomto smyslu předložili určitý návrh. Podobně i v nařízení je potřeba zajistit, aby ten internal assessment approach mohl být do budoucna zachován. Ehm, my už vedeme rozhovory, já mám dojem, že vlastně nikdo z frakcí zde v parlamentu nechce stížit život těm asset-backed commercial papers. Naopak, jsme všichni jednotní v tom, že sekuritizace na financování reálné ekonomiky je něco, co chceme dále podpořovat. Takže to je podporovat. Takže to je další, to je zásadní věc, aby eh, trh sekuritizace mohl dále fungovat, aniž by zde docházelo k těm kaskádovým efektům, eh, které budou mít velice negativní dopad a já jsem přesvědčen, že se nám společně podaří najít formulaci kompromisu, eh, která toto vyřeší. Děkuji. Děkuji. Pan Běgaš? Nechcete vystoupit? Dobře. Takže zelení. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, eh, já jsem zelená stínová zpravodajka u obou těchto složek, takže na úvod mi dovolte říci, že naše stanovisko je, že zásadní součást eh, tohoto, eh, tohoto nařízení má být něco, co bude regulovat jak si tu směrnici i to nařízení. Podle nás toto je sekundární a změny CRR by měly být minimální. Jakékoliv snižování prudenčních nároků by mělo být i konzervativní, protože pokud bude tato iniciativa úspěšná, tak povede k trhu, který bude úplně jiný než jaký je teď. Mám tři body, které chci zmínit. Za prvé jsme přesvědčeni, že pokud banka investuje do sekuritizace jiné banky, měla by tomu přisoudit větší váhu rizikovosti, protože tím můžou vzniknout systémová rizika. Je potřeba podporovat diverzifikaci eh, rizik napříč sektory. Za druhé, Nevidíme žádný smysl v tom, že by se vytvářela zvláštní výjimka pro syntetickou sekuritizaci, a to ani v kontextu malých a středních podniků. Jsme ochotni akceptovat, že v některých částech eh, Evropské unie jsou některé malé a střední podniky eh, jaksi potlačovány tím, že nemají dostatečný přístup k úvěrům, ale není to všeobecný problém a není to důvod pro eh, jaksi zamlžení pravidel sekuritizace a rozmělňování STS. Ty konkrétní malé a střední podniky, které mají problémy s financováním, mohou požívat eh, cílené fiskální podpory a neměly by eh, jak si získávat výhody z oslabených eh, pravidel na finančním trhu. Už tak máme hodně disharmonie, v, co se týká interních modelů stanovování rizik, protože jednotlivé banky mohou stejnou transakci hodnotit z hlediska rizika úplně jinak. A zde mají legislátoři příležitost definovat charakteristiku produktu, a to s jednoduchým standardizovaným způsobem sekuritizace. Jsme přesvědčeni, že pokud STS um, chceme, pak by rizikové váhy měly být i standardizované rovněž. Děkuji. Děkuji vám. Markovali. Já už jsem vystoupil předtím, takže teď nemusím. Děkuji. ENF tu není, takže slovo má i zpravodajové, jako první Poltank. A pozor. A pardon. Takže kečty a ještě přece jenom. Aha, dobře, na to máme čas, samozřejmě. Takže pokud chcete vystoupit. No, velice stručně, já si dělám trošku starosti e, s tím vnímáním tady parlamentu. Chápu, že toto je komplikované, Chápu, že to je obrovská diskuse, mnoho pozměňovacích návrhů, ale je potřeba, abychom s něčím také přišli, něco vypracovali. Musíme pamatovat na to, že lidé v Evropě od nás očekávají, že náš parlament je schopen akce. Je potřeba si pamatovat, že sekuritizace je součástí toho velkého projektu Unie kapitálových trhů. Zaprvé, já jsem proti tomu, abychom všemu říkali Unii. Máme jednu Unii, to je Evropská unie. A pokud oznámíte, a vytroubíte, že vytvoříte unii kapitálových trhů a potom ve finále v podstatě tady máte pouze ten prospekt a sekuritizaci a v některých oblastech vlastně nemáte vůbec nic, tak nezapomínejte, že se na nás dívají lidé zvenku a chtějí od nás nějaké výsledky. Já doufám, že eh, se budeme snažit, eh, doufám, že se nám podaří něčím přispět. Nesmíme se stát eh, jaksi rukojmím toho, co se děje v Británii, protože jinak pak ztratíme ze zřetele to všechno ostatní. Eh, ještě někdo? Prosím. Takže pan Tank. Děkuji, pane předsedo. Eh, k tomu poslednímu. Ano, je důležité mít výsledky nejen u, to, od, u tohoto tématu. Samozřejmě čekáme také na dokončení bankovní unie. EDIS je také poměrně kontroverzní, taky potřebuje výsledky. Příspěvek bez mikrofonu. Ano, děkuji vám. Eh, ne, ale, ale vážně. U této složky a u ostatních složek potřebujeme kompromisy mezi politickými frakcemi. A tato výměna názorů ukázala, že zde k tomu máme konstruktivní přístup a za to bych chtěl poděkovat eh, jak spolu zpravodaj Pablo Zalvovi, tak i všem stínovým zpravodajům, protože zatím spolupráce byla skutečně velice dobrá a to je naprosto zásadní, chceme-li něčeho dosáhnout. Ale identifikovali jsme rovněž eh, některá témata, která jsou důležitá a já očekávám, že parlament nejen, jak říkal Morten, bude následovat radu, ale že podnikneme vlastní kroky. A myslím si, že je velice dobře, že toto důležité téma bude předmětem veřejné debaty. Toto je jediná veřejná debata, kterou ke se, která se k sekuritizaci vede. Jinak budeme technokratická unie, která nebude mít podporu veřejnosti. A to je přesně ten důvod, proč doufám v širokou většinu. Ono nestačí mít malou většinu. Je potřeba vyslat jasný signál, že tyto produkty, jsou lepší, než jaké byly v minulosti, protože jsme se poučili z minulosti. Takže to chci. Bude to trvat a bude si to vyžadovat konstruktivní přístup. A potřebujeme také konzistentní návrh. Až to vyjde, musí to fungovat. Tak jednoduché to je. A jedno z témat, které se diskutovalo, a zcela souhlasím s Otmarem, je retence, buď 5% nebo 25%. A ona ta jednoduchá odpověď není, no tak 15%. To tak nefunguje. Já bych rád apeloval na politické frakce, chcete-li výsledky, chcete-li dobré nápady, musíte s něčím přijít, co zajistí, že se budou řešit jaksi obavy na obou stranách toho spektra. To já chci. Zatím jsme byli velice konstruktivní, pokud v tom budeme pokračovat, tak je to přesně to, co potřebujeme, abychom dosáhli co nejširšího kompromisu, který bude mít nejširší podporu. Děkuji. Pan Zalba. Děkuji mnohokrát. Rád bych byl stručný. Je zde mnoho stále otevřených otázek, Myslím, že odvádíme dobrou práci, protože jsme konec konců školeni ve vytváření kompromisů. Jsou zde obavy, které sdílíme u syntetické sekuritizace například. Myslím si, že se všichni shodneme, že malé a střední podniky e, zde musí hrát klíčovou roli, ale Musíme pamatovat také na aspekty syntetické sekuritizace a musíme tak dosáhnout jakéhosi kompromisu v této oblasti. Co se týká eh, toho hierarchického přístupu, tak eh, já chápu, že si všichni děláme obavy o roli ratingových agentur a eh, v tomto ohledu jsem také vypracoval příslušný návrh a jsem přesvědčen, že se na tom můžeme dohodnout. A nakonec samozřejmě souhlasím, že eh, veřejné mínění eh, se zajímá o to, co děláme, ale je potřeba si uvědomit, že toto je skutečně velice technické téma a nesmíme veřejné mínění mást. Naopak musíme jim dát jistotu, tomuto tématu. A ta jistota znamená také vysvětlit veřejnému mínění, že to stigma, které si sekuritizace sebou nese kvůli těm ztrátám během finanční krize, tak musíme vysvětlit, že bez ohledu na to, že toto je velice technické téma, tak sekuritizaci potřebujeme, abychom zlepšili financování malých a středních podniků, což jsou přesně ti, kteří jsou zodpovědní za růst a tvorbu pracovních míst. nemůžeme předpokládat, že veřejné mínění tuto zprávu na 100% chápe. Musíme veřejnému mínění nabídnout řešení. A řekl bych, že asi ani nemusíme snažit, aby veřejné mínění pochopilo tuto velice technickou zprávu. Tato práce znamená, že nabídneme veřejnému mínění eh, nějaké řešení. Nesmíme veřejnost mást. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Děkuji vám. Já si myslím, že to byla velice důležitá diskuze a chtěl bych zdůraznit, že sice všichni víme, že existují určitě problémy, zejména jeden, na kterém se značně neschodujeme. Nepodceňoval bych ale zkušenost, že v mnoha důležitých oblastech jsou, zdá se, naše rozdíly zvládnutelné a stínoví zpravodajové už se snaží o identifikaci společných řešení. Takže pracujeme na tom, hýbeme se z, míst, z místa. Máme do hlasování jeden měsíc a já tedy doufám, že ho využijeme k tomu, abychom diskutovali, hledali řešení a snažili se o co nejširší většinu. která je velice důležitá u takovéto vlajkové iniciativy. A doufám tedy, že přispějeme k tomuto legislativnímu postupu, aby mohl začít trialog. Teď je tedy čas na práci, je příliš ještě brzy na hodnocení toho, jestli se někam dostáváme nebo ne, musíme pracovat. Takže pracujme, a já přeji vyjednávacímu týmu, aby se mu pracovalo dobře a jsem si jistý, že všechny politické frakce se budou snažit podpořit eh, tuto práci, protože všichni víme, že to je velice, legislativ, velice důležitý legislativní návrh, takže děkuji vám. Teď se přesuneme k dalšímu bodu. kterým je rozprava o pozměňovacích návrzích ke zprávě o Evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik, provádění priorit na rok 2016. Zpravodajem je pan Alfred Sand. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych na úvod chtěl poděkovat stínovým zpravodajům a jejich asistentům, kteří umožnili vznik tohoto návrhu zprávy. Já eh, si zachovávám plnou odpovědnost za tuto zprávu, která představuje určité závěry ohledně doporučení po jednotlivých zemích, neboli CSR, které eh, vydává Evropská komise. k některým závěrům se chci vyjádřit. V loňském roce komise zjednodušila tato doporučení, eh, je jich méně a jsou zacílenější, aby měly eh, větší dopad, protože když je jich hodně, tak se snadno přehlížejí a mají menší dopad. Eh, Společně s kompromisními pozměňovacími návrhy je uh, účelem zprávy soustředit se zejména na jednu uh, oblast investice. Eh, při prosévání těch 350, 130 pozměňovacích návrhů eh, jsem zjistil, že původní eh, záměr by mohl být oslaben. Mnoho pozměňovacích návrhů je nicméně velice stabilních. Určitá témata tu ale byla jaksi obejita a ta jsou důležitá, jako je například vývoj ostrovních a periferních regionů, zejména na jihu. Téma investic, respektive jeho absence v celkových CSR eh, je eh, značným problémem pro eurozónu i pro zbytek Evropské unie. Je poměrně eh, pravděpodobné, že cíl míří zejména na hlavní města velkých ekonomik. Pan ředitel francouzské banky François Villeroy zdůraznil investiční deficit nebo investiční dluh, jak tomu říká, který momentálně trápí nejen Ameriku, ale i Evropu. A to navzdory nízké vysokých cenách kapitálu. Podle něj důvodem tohoto dluhu ten, tento důvod není příliš známý ani dobře chápaný. Investice je hlavním důvodem, proč tempo růstu v Evropě není příliš působivé. Musíme se tedy zamyslet nad tímto problémem a nad tím, jak odstranit tu váhavost investorů. Určitý argument padl v našich diskuzích a sice, že jednotná, jednotný směný kurz uvnitř eurozóny, eh, která je stvořena různými ekonomikami, je samo o sobě vysvětlením toho, proč investice jsou nízké. Podle této kritiky, podle tohoto Keynesovského přístupu, eh, by investice, investice nemohou fungovat v rámci současné eurozóny. Tato analýza je pro mě velice zajímavá, nicméně nevysvětluje, proč také americká ekonomika eh, je na historickém minimu. Společně s Evropou a s, a s eurozónou existovalo období, kdy investiční úroveň nebyla mnohem vyšší než v současnosti, ale přesto eh, eurozóna tehdy neoperovala na neoptimální úrovni. Eh, je tedy racionální, že se pokusíme vrátit k vysokým investičním úrovním z minulosti eh, na tom by se měly shodnout všechny politické frakce a domníváme se, že investice by měly být jak soukromé, tak soukromoveřejné nebo něco jiného. E, proto podporujeme iniciativu EFSI, e, přestože nutně nezdílíme hodnocení její efektivity. A do značné míry podporujeme její e, prodloužení a rozšíření. Můžeme také diskutovat o vztahu národních orgánů k doporučením pro jednotlivé země, protože jejich implementační úroveň na straně národních orgánů je stále ještě velice nízká. Budeme se muset eh, zamyslet nad tímto problémem. Pak je tu značná propast mezi eurocentrickým eh, přístupem komise k CSR a k národním pohledům eh, hlavních měst členských států. V prostředí parlamentní demokracie mohou být CSR brány jako možnosti, které obětují národní zájmy ve prospěch panevropských strategií. Jsou také eh, vnímány jako nástroj, kterým opozice, které opozice může využívat k útokům na vládu. Podle mého názoru eh, takovéto ohledy je třeba ještě objasnit. Musíme si uvědomit, že implementace CSR eh, v neposlední řadě ohledně investičních iniciativ značně závisí na nižších než než národních úrovních, eh, což je důležitý ohled, eh, na který je potřeba eh, brát zřetel při přípravě tohoto návrhu. Je potřeba uvědomit si roli regionálních orgánů v implementaci CSR. Větší zapojení těchto orgánů by mohlo přemostit tu propast mezi komisí, která sídlí v Bruselu a národními hlavními městy, tak aby byly naplněny požadavky evropského semestru. Děkuji. Děkuji, pan Ferber. Děkuji. Nejprve eh, bych chtěl poděkovat zpravodaji a kolegům. My už jsme absolvovali mnoho kol vyjednávání a eh, v živých výměn názorů, ze kterých bylo jasné, že eh, ekonomicko-politická linie Evropské unie a jejího směrování je předmětem velice roz, různorodých úvah v jednotlivých frakcích, což patří k politické konkurenci. Každopádně eh, si myslím, že sociální eh, ekonomika patří k těm modelům, které by vedly k nejúspěšnějšímu vývoji v Evropě a neměli bychom je ztrácet ze zřetele. U těch konkrétních eh, doporučení, ta by neměla být zneužívána k tomu, co lidé rádi, rádi dělají, tedy nechat se chválit, případně kritizovat a potom se divit, že situace je, jaká je. Tato doporučení mají za úkol postarat se o to, abychom identifikovali eh, chybné vývoje včas a zabránili jim. V členských státech eh, jsou ale ochot, ochot, otázka, jestli jsou ochotní to implementovat, což je ten problém, se kterými mám co dočinění už mnoho let. Eh, proto v našem stanovisku parlamentu chceme za, do, přidat ještě dodatečné indikátory, e, dodatečná témata, která tam ale nemají co pohledávat. Pro nás e, je, je důležité to z, výroční, z roční analýzy růstu, aby to pokračovalo. Strukturální reformy směrem k vyšší e, konkurenceschopnosti, to je pro nás EPP nespochybnitelné. Potom to, že je zapotřebí podporovat investice. Investice v soukromém sektoru právě tak tak jako veřejném. Eh, k tomu také musí komise přispět svým dílem. Eh, to, to bych chtěl výslovně říci, že musíme dlouhodobě vytvořit prostředí příznivé pro investice. Bohužel ale eh, regulace v našem prostředí jde jiným směrem. Potom ohledně EFSI, tady už komise slíbila, že se tím bude zabývat, proto to dnes vynecháme. A pak tu jde do značné míry o otázku veřejných rozpočtů v členských státech, což je pro nás stále problém, protože právě u používání toho, co si vzájemně domluvíme, to dochází ke 160 porušováním pravidel paktu stability a růstu a přitom nedochází k žádným jasným sankcím nebo opatřením, což ukazuje, že tady je ještě co dohánět. Důležité je, abychom eh, v rámci eh, doporučení pro jednotlivé eh, země dále pracovali a tady bych chtěl tedy ještě jednou poděkovat zpravodaji za to, že v rámci svých možností se pustil touto cestou. Říkám, patří to k politické konkurenci, ale jinak se v základu shodujeme na tom, jak by měla vypadat ekonomická politika v Evropě. Pro nás je také důležité, abychom konvergenci nevnímali jako nějaký nástroj mm, vytváření rovných situací, tedy aby sjednocení na nejmenším společném jmenovateli, ale aby jednotlivé země měly hodně eh, manévrovacího prostoru. Eh, k čemuž eh, bych chtěl tedy výslovně poděkovat, že nakonec se podařilo všechno nějak sloučit do kompromisních návrhů. Stálo nás to hodně času, ale bylo dobré si na to ten čas udělat Chtěl bych tedy výslovně poděkovat zpravodaji, protože podle našeho názoru ty kompromisy reflektují priority, které jsme e, formulovali a reflektují je velice dobře a proto dnes e, při hlasování doufám, že ty kompromisy obstojí a bude to dobrá zpráva, kterou budeme moci předložit plénu. Děkuji. Děkuji vám, výborně. Mikrofon. Děkuji. Já mám vážné pochybnosti. Eh, frakce ECR vlastně už jsem vám je říkal. Eh, rád bych odkázal na jednu věc, eh, co říkal pan Ferber. 160 porušování paktu růstu a stability. A já si myslím, že to je eh, jaksi rozpor mezi námi a ten rozpor se používá na zdánlivé jaksi dohadování kompromisu, které se pak ale nedodržují. Protože národní vlády se pak řídí jen svými státními zájmy. Ovšem to tak je, to tak asi zůstane. zůstane. U měnové unie jsme upozorňovali na to, že je potřeba aby jednotlivé státy šly stejným směrem, jinak se měnová unie rozpadne. A ukázalo se, že skutečně každý stát šel někam jinam. A my se teď stav, snažíme eh, tento rozchod jak si znegovat a ty státy přivést na stejnou cestu. A ve finále to znamená to, že pro jednoho je euro jako společná měna podhodnocené a pro jiného je nadhodnocené. Pan zpravodaj sám říká, že měnová unie je suboptimální. A rozdíl mezi jím a námi je, že on věří, že lze prostřednictvím různých opatření a koordinace tu měnovou unii jaksi dostat na ten společný kurz, na společnou cestu. Frakce ECR je toho názoru, že prozatímní vývoj ukázal, že tato cesta prostě není úspěšná. A konsekvence této politiky je, že pokud tato e, cesta není společná, ale e, všichni se jaksi rozptilují, tak jeden musí pak dříve či později říct, musíte se nám přizpůsobit. A pak ostatní musí spořit. Stejně tak, jak to navrhuje paní Merklová pro Unii. A pokud paní Merklová zůstane u toho svého postupu, tak se ostatní musí přizpůsobit. Ale oni nechtějí. A to je dilema, které neustále v měnové unii řešíme. A podle mě z toho jasně ukaz, vychází to, že, abychom, že bychom mě, pro ty země, které nejsou schopny dodržovat eh, požadavky měnové unie, by z měnové unie měly mít možnost odejít. protože je zde nutnost jak si znehodnocovat euro a v tom případě nemůže euro existovat. Nicméně my jsme dogmatici a říkáme, euro musíme zachovat. A to je nesprávná cesta. A proto frakce ECR navrhuje, já už jsem to říkal opakovaně, že bychom měli zavést právo pro země odejít z eurozóny, aby mohli zpět získat svou mezinárodní konkurenceschopnost. A musíme přemýšlet také o všeobecném seškrtání dluhu. Stejně tak, jak to navrhl Mezinárodní měnový fond pro Řecko. To musíme diskutovat. A musíme diskutovat také to, že země, které budou muset odejít z eurozóny, dostanou dostatek pomoci, aby mohli vybudovat vlastní jaksi business model, řekněme. Takže rozdíl mezi vámi a námi, pane kolego, je, že vy se držíte dogmatu, které se ukazuje jako nesprávné, zatímco ECR chce dát členským státům eurozóny rozhodovat se, vypracovat si vlastní business model, vytvářet nová pracovní místa, snižovat nezaměstnanost sami pro sebe. A to je něco, co budeme asi diskutovat do nekonečna. Zda je lepší se podívat realitě do očí a říci si, no dobře, některé země, které jsou v eurozóně, ale které tam trpí, zda by jim nebylo lépe mimo eurozónu. Děkuji. Děkuji. Liberálové, pan Teurer. Děkuji, já nejsem stínový zpravodaj, ale za ALDE bych rád uh, poukázal na to, že vytvoření uh, měnové unie eurozóny má své výhody, máme integrovaný vnitřní trh, integrace společnou měnou posiluje, je eh, samozřejmě větší stabilita, samozřejmě je zde i určitá nevýhoda, určitý negativní dopad, který vnímáme velice pečlivě. Jde o integraci dodavatelských řetězců, které jaksi v důsledku finanční krize utrpěli. A teď je otázka, jak se dostaneme v rámci měnové unie ke společné hospodářské a finanční politice. Bylo vždy naprosto jasné, když se měnová unie zakládala, že musí být založena i politická unie. A v této souvislosti vnímáme s velkými obavami, že ve skutečnosti, a pan Darbaty má v této věci pravdu, že v EU nemáme v jednotlivých členských státech společnou představu o tom, jak by ta společná hospodářská a finanční politika měla vypadat. Zejména bych rád odkázal na to, že eh, v souvislosti s obchodními bilancemi a výkonnostními bilancemi se u některých členských států objevuje představa, a i u některých lidí tady, že v podstatě by bylo možno do ekonomiky, do těchto bilancí zasahovat, to znamená je regulovat a redukovat tak přebytky v těch bilancích. A spolehá se na to, že vlastně to přizpůsobení v hospodářství se musí pak odrazit v reálné ekonomice a to je pro nás velký problém. Takže ta zásadní otázka je, že konkurenceschopnost a tu, nechce, tu nelze, té nelze dosáhnout jen fiskální politikou se nedocenuje a přeceňuje se e, příliš, jak překonat technologickou propast. Ale vůbec se nemluví o tom, čeho by bylo možné dosáhnout bez znehodnocování e, měn. Je fakt, že krize drží ty e, zejména periferní země už dlouhá léta, ale teď je otázka, jak se dostaneme k tomu, že na mezinárodním poli i tyto země budou opět konkurenceschopné a toho nelze dosáhnout čistě jen tržní, tržní politikou, tržně hospodářskou politikou. Vyžádá si to širší diskusy, která však v členských státech je jaksi přehlížena. My jsme přesvědčeni o tom, že eh, ta stabilita a růst mohou fungovat pakliže se všichni k ním zavážou. A e, v této souvislosti předložíme i odpovídající pozměňovací návrhy. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. Pan Jaga za goe, prosím. Ano, děkuji. Je pár připomínek, které psal kole, e, psala kolegyně Paloma, která je teď z delegací GUE v Číně, tak já to jenom přečtu, pár myšlenek. Za prvé, neoliberální politiky i nadále nejsou schopny řešit krizi. Nezaměstnanost zůstává na vysoké úrovni, chudoba se rozrůstá. A pracujících chudina je novým Eh, novou kategorií eh, zasaženou chudobou z důsledku eh, snižování mest. To je všechno výsledek pěkného pokrytectví, protože některé země mají v důsledku úsporných opatření nižší investice a zároveň strukturální fondy se snižují. Teď mám na mysli uvažované snížení strukturálních fondů, které by zasáhlo Španělsko a Portugalsko. A cíle eh, ra, eh, nejsou proveditelné. Celá eh, řada zemí STP není schopná dodržovat důsledně privatizace, přenášení daňové zátěže na pracující a další e, věci jako prekar, e, prekarita v zaměstnaneckých e, smlouvách a tak dále, to všechno zamezuje řešení skutečných problémů a euro vlastně tlačí země do kouta. Poslední věc, kterou jsem chtěl ještě zmínit, je možnost demokratizování eh, hospodářských eh, vlád eh, zapojením parlamentů. Ta celá myšlenka vlastnictví. Jediná jediný způsob, jak skutečně demokratizovat celý proces, je samozřejmě dát možnost vládám a parlamentům, aby sami rozhodovali o svých politikách v oblasti rozvoje. Takže to jsou myšlenky kolegyně předseda. Děkuji. Eh, Ernest eh, je další. Ano, děkuji vám. Já se domnívám, že zpráva se snaží soustředit na investice a to chválím zpravodajovi, za to děkuji. Nutnost zvyšování investic v oblasti vzdělání, lidského kapitálu, výzkumu a rozvoje, to je něco, co my už eh, vlastně eh, tvrdíme celé řady, eh, celou řadu let. Unijní politiky by opravdu měly jít tímto směrem. Pak je tady e, nutnost vyhnout se tomu úprku směrem dolů v oblasti e, pracovních norem a hlavně mest e, boj proti sociálnímu vyčlenování, rostoucí nerovnosti, to jsou všechny, všechno důležité odkazy, je důležité, že tam jsou. Samozřejmě Chtěli bychom, aby e, zpráva také e, uznala nedostatky a e, neúspěchy toho, co vlády dělají. To vím, že bylo obtížně do, zapracovatelné do textu, ale je samozřejmě důležité najít lepší vyváženost toho e, politického mixu a stávajících požadavků. Pak je tady otázka kompromisu e, D a B. E, Jedna věc, která nám leží na srdci, je nutnost eh, do eh, textu nechat eh, nechat v něm otázku environmentálních cílů a pak ještě otázka toho odděleného hlasování v těchto věcech které se týkají životního prostředí. Tady se e, doufám, nejedná o to, že by ty naše pozměňovací návrhy vypadly, protože ona, pro nás jsou klíčové, byly také v usnesení. Marko Vali je další, děkuji. Chtěl bych také poděkovat zpravodaji i já, kdo se pokusil e, parlament e, stanovisko Eh, parlamentu sladě v této eh, věci, bych se chtěl vyjádřit. Otázka vládnutí parlament a eh, Evropská rada jsou ve velmi odlišných mají velmi odlišná stanoviska v této věci a někdy i ty kompromisy mohou situaci ještě zhoršit. Především Eh, pokud se třeba snažíme opravdu definovat, jak se vymanit z krize, teď mám na mysli eh, nejenom země eurozóny, ale celou Unii, musím říct, eh, že tady nedošlo k závažnější kritice té katastrofální situaci, kterou vyvolala komise Myslím teď na, například eh, ty eh, investice soukromého sektoru. Tohle vůbec eh, vymanění z krize nepomohlo. Naopak se krize prohloubila a vidíme ty extremistické tendence mm, mezi voliči Vidíme tady nárůst postideologických hnutí, ale to nachylování se k extrémům eh, je zapříčiněno eh, vlastně neúspěchem politik, které se i nadále pořád a pořád prosazují, prosazují aniž bychom se poučili z chyb, které eh, jsou teda evidentně markantní. a e, hovoří se o problémech a e, nerovnosti v e, oblasti eurozóny, ale příliš kritických hlasů, důsledných hlasů vůči měnové unii nezaznívá. Jsou tady otázky přebytků v Nizozemí, v Německu a E, ty nerovnosti, které e, existují, jsou závažné, e, výrazně závažnější než v jiných oblastech. Komise se teď tedy snaží trestat slabé státy, které nedokázaly určité politiky plně realizovat a já jenom doufám, že parlamentu se podaří do diskuze určité Eh, eh, reálné problémy prosadit, eh, protože tady jsou prostě obchodní přebytky v některých zemích a země, které by mohly být konkurenceschopné, musí jít cestou snižování mest. Já už jsem o tom hovořil ve svých vystoupeních mnohakrát. Je to zase další ztracená příležitost Evropského parlamentu který by se přitom mohl snažit prosazovat eh, skutečná řešení. Eh, mohl by eh, kritizovat hospodářskou a měnovou unii a přitom si parlament vybral cestu nadále podporovat za každou cenu tento nástroj. A já se obávám, že z této krize se nedostaneme. Budeme i nadále podporovat řešení, které skutečně v žádném případě Unii nepomáhá. A e, my chceme kontrolovaný e, rozvolnění či e, možnost postupně vystoupit z hospodářské a měnové unie, časem ji zcela rozpustit je třeba e, umožnit zemím, aby oživili svou ekonomiku. E, komise se svými politikami je v krizi. 19 zemí má rozdílné zájmy, rozdílnou míru inflace. A jsou tady další, e, kteří se domnívají to samé. Přitom je e, třeba jít cestou, která by zabránila e, nekontrolovanému rozpadu, to znamená postupný kontrolovaný, e, kontrolované rozvolnění Unie a možnost z ní vystoupit. A občané si tohleto uvědomují. Pan Mono. Dobře, ne, takže zpátky ke zpravodaji. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem stínovým zpravodajům, všem kolegyním a kolegům, kteří s námi pracovali na této zprávě. Já jsem tady vyslechl celou řadu eh, argumentů eh, a řada z nich eh, je velmi respektabilních, především kritika eurozóny. Eh, naše práce na této zprávě neznamenala objevovat již objevené eh, jsou tady prostě určité podmínky, ve kterých pracujeme. My jsme se chtěli podívat na tuto oblast eh, koordinace hospodářských politik a umožnit našimi návrhy se eh, zamyslet nad jejich zlepšením. A mně se zdá, že když se eh, na to podíváme z pozice investorů, tak takovýto přístup má smysl. Proč? Protože celá řada problémů, kterým čelíme, je spojena eh, s těmi problémy investorů, které byly již zmíněny. A ty problémy se opravdu netýkají pouze investorů v oblasti eura. Jsou to problémy, které patří i e, do e, oblasti Spojených států. Tak e, musím říct, že na tomto základu s cílem investice v eurozóně zvýšit Eh, od eh, roku k roku, a teď bych řekl investování ze soukromých i veřejných zdrojů, to je podle našeho názoru cesta zlepšení eh, životní úrovně, to nejen v eurozóně, ale v celé Unii. A právě z této perspektivy jsme se snažili dospět ke kompromisům, ke kterým jsme dospěli a které jsme vám dnes předložili. Samozřejmě, že jsme se nezabývali těmi zcela základními problémy eurozóny, to nebyl cíl této zprávy. Zpráva eh, představovala eh, určitý, určitou oblast, která nám umožňovala předložit návrhy ke zlepšení stávající situace. A z této perspektivy jsme k tomu úkolu přistoupili a z této perspektivy jsme předložili ty pozměňovací návrhy, které dnes před vámi leží. Předseda, děkuji vám. Chtěl bych poděkovat zpravodaji, eh, všem stínovým zpravodajům za jejich práci. Myslím, že jsme dospěli k rozumným kompromisům a budeme o nich hlasovat dnes odpoledne. E, takže můžeme skončit tuto část našeho jednání. Všem děkuji.